Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Navrhuji, abychom pokračovali v naší schůzi. A dnes odpoledne máme slyšení, které se týká sociálních a environmentálních ustanovení v doustranných obchodních dohodách. Já si myslím, že to přichází ve správný okamžik ke konci našeho volebního období, takže my to vítáme. Počínaje dohodou s Koreou se nám podařilo, aby byla kapitola o udržitelném rozvoji ve všech dohodách o volném obchodu s Evropskou unii. První taková dohoda byla s Koreou tam byla explicitní pravidla o pracovních a o environmentálních standardech. V obou těchto oblastech, tedy na pracovním trhu a oblasti životního prostředí, se to začalo objevovat v jedné kapitole a to je teď jedna ze zavedených politik Evropské unie. Platí to pro vztahy s Jižní Amerikou, například s Peru. A doufáme, že to tam zůstane i u dalších obchodů, o volném obchodu v budoucnosti. Nicméně teprve pozdě, v porovnání se Spojenými státy, například se nám podařilo prosadit sociální nebo pracovní eh, standardy do těchto dohod. A také jde o mechanismy vynucování, které jsou relativně slabé. Vezmeme-li si Koreu nebo Peru, tak tam vždycky funguje jakýsi panel expertů, kteří by měli zkoumat, jestli ty standardy jsou dodržovány. Tyto experti potom můžou vydat nějaké doporučení, eh, žádný, žádné závazné rozhodnutí to není. A potom ty obě strany musí se dohodnout na nějakém harmonogramu, jak uvést ty věci do souladu. Ale co se stane, když ta doporučení nejsou provedena? podstatě nemáme žádný mechanismus, jak si vynutit splnění takovýchto závazků, které vyplývají z kapitoly o udržitelném rozvoji. A to je o to důležitější, že teď vyjednáváme se státy, jako je Kanada a Spojené státy, které tradičně mají efektivnější vynucovací mechanismy, například závazná rozhodnutí a také sankce, zejména finanční sankce a jako poslední opatření mají také určitá obchodní otevření. Víme, že tato kapitola v jednání s Kanadou ještě uzavřena nebyla a ten důvod je možná ten, že máme jak se zareagovat na požadavek Kanady, abychom přijali jejich eh, standardy místo těch našich. A podobná otázka by mohla vyvstat i v těch jednáních se Spojenými státy, protože i oni mají přísnější přístup k pracovním normám a jejich vynocování. Na druhou stranu máme ale nutnost ověřit, jestli se ta kapitola skutečně provádí. A proto bychom měli diskutovat o tom, jestli je potřeba jenom informovat o těchto záležitostech, komisi, anebo jestli mají na základě těch dohod vzniknout nějaké orgány, kde budou například zástupci občanské společnosti, kteří by mohli monitorovat provádění kapitol o udržitelném rozvoji. Ta dosávadní zkušenost tím není příliš velká, a vzhledem k tomu, že existují také společná parlamentní shromáždění, které jsou, politic, to jsou politické orgány, které jsou v silnějším postavení a které mohou kontrolovat, jestli do, těchto, do této doly kariform jsou dodržovány. Podobně je to i nebo jinak je tomu u jiných zemí, kde tam nejsou zástupci politických stran, ale zástupci občanské společnosti. A proto je toto sešení výbornou příležitostí, jak se těmito otázkami zabývat a pokusit se posoudit, do jaké míry jsou tyto standardy závazné a jakým způsobem je možné si jejich dodržování vynutit. Můžeme o tom diskutovat s pozvanými experty. Máme tady vynikající panel řečníků, o těch bychom mohli diskutovat o souč- s nimi bychom mohli diskutovat o současné situaci a také o budoucnosti. Máme tady tedy zástupce, kteří eh, přišli z Mezinárodní organizace práce, Tady došlo ke změně. Našimi eh, řečníky bude Franz Christian Ebert a Rafael Píls. A já bych je chtěl jako první pozvat, aby sem přišli. OK. <laughs> technical problem is already... Ten technický zádrhel jsme už asi vydrželi. Pan Franz Christian Ebert a Rafael Píos. Jsou tady. Děkuji, že jste přišli. My si vás rádi vyslechneme a jestli tomu správně rozumím, tak jste sebou přinesli prezentaci, ale to ještě nevidíme na tom plátně. can start now. Yes. Okay. The floor is yours and the time is uh, 15 minutes. Máte slova, máte na to 15 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to milé pozvání představit tady naši práci. Takže v těch příštích 15 minutách já a můj kolega Rafael Pios vám představíme výsledky našeho výzkumu, který jsme dělali v Mezinárodní organizace práce. Můžeme hovořit o těchto ustanoveních a jejich dopadech. Já vám navrhuji následující strukturu naší přednášky. Nejprve vám chceme poskytnout přehled o normativních aspektech a o empirických důkazech a poté bychom chtěli navrhnout určité určitý postup v budoucnosti. Máme prezentaci, kterou jsme si připravili, ale možná, že z časových důvodů bude lepší, když na to nebudu čekat a pustím se rovnou do své přednášky. Myslím, že máme několik základních sdělení. Obecně za to, když se podíváme na vývoj v oblasti obchodních dohod v posledních 20 letech, tak došlo k jejich rychlému šíření. A to s tím, že v nich jsou obsaženy pracovní standardy nebo pracovní ustanovení. To bylo poháněno jednak Spojenými státy a Kanadou, ale také Evropskou unii. Dále EFTA, Nový Zéland a dalšími státy. Um, yeah, I'm, I'm looking forward for this slide to show up because... Doufám, že to za okamžik eh, objeví, protože tady máme graf, který ukazuje, kolik těch ustanovení v těchto eh, dohodách je a eh, o kolik to vzrostlo v posledních, poslední době, protože v roce 95 jich byly jenom čtyři, teď jich je přibližně 20, pardon, v roce 2005 bylo 21 a teď jich je téměř 60. To jsou ta eh, celková čísla. A je přirozené, že v dohodách o volném obchodu jsou uvedena různá ustanovení o pracovních podmínkách, ale já bych chtěl zdůraznit jenom dva základní modely což jsou ty dohody, které má Evropská unie a které znáte, a pak tom ten model, který uplatňují USA a Kanada. Ty rozdíly asi velmi dobře znáte. Ty hlavní rozdíly jsou v tom, že závazky s ohledem na ty pracovní standardy v případě Evropské unie velmi často vyplývají z dokumentu Mezinárodní organizace práce. V případě USA a Kanady eh, většinou odkazují na prohlášení z roku 1998 Mezinárodní organizace práce, kde jsou obsaženy hlavní zásady v oblasti pracovních podmínek a eh, tento dokument je méně podrobný než úmluvy Mezinárodní organizace práce. V obou jsou obsaženy nějaké minimální pracovní standardy, povinnosti je provádět, eh, aplikovat pracovní právo, nesnižovat eh, úroveň ochrany pracovníků. Um, the crucial um... um, Hlavní rozdíl u těchto normativních dokumentů, a to říkal pan předseda také, je v té oblasti vynucování nebo vynucování, dodržování. Přestože oba tyto modely mají nějaký systém monitoringu a řešení nesouladu, tyto mechanismy nejsou předmětem sankcí a to s výjimkou eh, dohody EU Cariform a to je asi ten základní rozdíl. Jinak také už bylo řečeno, že obchodní dohody USA a Kanady disponují sankčním mechanismem v případě nesouladu, takže je možné uvalovat finanční sankce a také obchodní sankce. A kromě toho existuje také mechanismus stížností, kdy Zástupci občanské společnosti se mohou obracet na Národní kontaktní centra a stěžovat si na porušování těchto závazků. Co tedy můžeme říci o empirických důkazech a o dopadech těchto klauzulí? A to je asi moje první hlavní sdělení. Důkazy, které máme ze stížností a ze sankcí, jsou smíšené. Co to znamená? Znamená to, že eh, důkazů ještě pořád příliš moc není. Pouze, nebo necelá čtvrtina mechanismu stížností byla vůbec použita, hlavně v případě Spojených států a Kanady. A zatím u žádné obchodní dohody nebyly aplikovány sankce za porušování pracovních norem. I tak ale eh, jsme svědky určitých účinků, protože možná, že ještě to nedospělo na úroveň obchodních sankcí, tak eh, byly předloženy určité stížnosti. Máme asi 40 stížností eh, v rámci dohod, které mají Spojené státy. A přestože zase tady ty důkazy jsou smíšené a vidíme, že některé rané stížnosti vedly k nápravě, Například se to týkalo zlepšení uznávání nezávislých eh, odborů v Mexiku nebo zlepšení prav migrujících pracovníků ve Spojených státech. Také se to týkalo některých eh, otázek spojených diskriminací a já klidně můžu vám poskytnout více detailů eh, v následující diskusi. Také došlo k některým nepřímým dopadům, které většinou nastanou až po nějaké době. V kontextu zase severoamerických eh, dohod o volném obchodu došlo k vytvoření nadnárodních pracovních eh, koalic, protože ty strany, jak z Mexika, tak z Spojených států spolu museli eh, spolupracovat, aby mohli předkládat stížnosti a to mm, vedlo k vytvoření zajímavého jevu. Odbory, jak ve Spojených státech, i v Mexiku, potom se museli v důsledku toho změnit. Potom bych chtěl upozornit na jednu nedávnou stížnost, se které došlo v Guatemale. To eh, je v rámci dohody mezi Spojenými státy a státy Střední Ameriky. To je nedávná událost. Ta stížnost byla předána k řešení a Spojené státy po nějaké době požádali o vytvoření panelu, který by to měl posoudit a obě strany se potom dohodly na to, že vytvoří plán pro provádění těchto závazků s tím, aby se vyřešily ty věci, které byly obsaženy ve stížnosti, aby se eh, vyhnuli nějakému závaznému rozhodnutí panelu. Tento plán se zatím provádí a uvidíme teprve, jak to všechno dopadne. Je to nedávný vývoj, kdyby ten plán byl prováděn, tak by to určitě mělo velký dopad na ochranu pracovních práv Guatemala a na organizaci pracovního trhu a také by to asi mělo dopad na legislativu. Co vychází z našeho výzkumu, je také to, že existují i další dimenze pracovních podmínek které jsou stejně důležité jako mechanismus řešení stížností. Jednak je to preratifikační podmíněnost a poté spolupráce. Nejprve k těm preratifikačním dopadům pracovně právních ustanovení. Ty se zatím omezují pouze na Spojené státy. Tady dochází k tomu, že americký kongres u několika případů požadovala, aby ta druhá strana, se kterou se vyjednávala dohoda, přislíbila změny v pracovně právní legislativě a také v pracovně právní praxi předtím, než kongres souhlasil s ratifikací takové dohody. Má to určitou analogii s, tou, eh, s tím cestovním plánem, který se týkal dohody s Kolumbií a Peru. Tato predatifikační dimenze eh, vede potom k provádění legislativních změn. Většinou se to týká legislativy o odborových svazech ve státech, jako byl Bahrajn a Oman, kde, což byly státy, které se snažily splnit ty podmínky před ratifikací. Také jsme Věděli, že tyto podmínky měly určitý dopad na legislativu v Panamě a Peru a v případě Kolumbie byl přijat nebo vyjednán komplexní akční plán mezi vládami Kolumbie a Spojených států s tím, aby ta dohoda potom mohla projít v kongresu. A teď velmi rychle k eh, mechanismu spolupráce. Tady se zase ty důkazy velmi liší. Já bych mohl uvést několik příkladů týkajících se těch amerických a kanadských dohod o volném obchodu. Říkám také proto, že jsou asi méně známé v tomto parlamentu. Tady obecně jsme svědky toho, že pracovně právní ustanovení vedly k zvýšení spolupráce o těchto pracovních standardech, takže poté, co ty dohody vstoupily v platnost, se zvýšila efektivita a to zejména um, v rámci těchto dohod. To mělo například dopad na středoamerické státy, tam to vedlo k modernizaci příslušných institucí a také to vedlo k budování kapacit eh, u občanské společnosti. Tolik tedy na, o současné situaci a jaké máme doklady o tom, jak to funguje v současnosti. samozřejmě klíčové je podívat se na to, jak by to mělo fungovat v budoucnosti a hned eh, k tomu předám slovo svému kolegovi Rafaelu Pilsovi. Thank you very much. Děkuji vám. Franci Eberte, já bych chtěl navázat na předchozí prezentaci a eh, pojednat několik návrhů, eh, jak dál a zejména o výzvách výzkumu a také měli bychom rozšířit formulaci politických doporučení. Jeden hlavní prvek, který se zde rýsuje, je kromě e, zařazení jazyka v pracovně právních kritériích je také význam implementačních mechanismů. E, řada mechanismů zde již byla zmíněna, ale já bych eh, se chtěl ještě podrobněji některými eh, zabývat a také eh, předložit několik inovativních opatření. Jednou z hlavních výzev je vytvoření rozsáhlejší a integrovanější implementační strategie, která svádí dohromady několik více přístupů k sepisování pracovně právních dohod. Jsou to určité pracovně právní akční plány a tak dále, které obsahují konkrétní závazky, které jsou měřitelné a mají e, časový termín a je tam vazba na monitorování, také provádění obchodních dohod, ale také na stávající institucionální mechanismy a také se odvolávají na zapojení nestátních, nestátních subjektů nebo eh, navazujících mechanismů nebo stávajících vnitrostátních mechanismů. Také technická odborná eh, spolupráce by se mohla stát součást eh, těchto komplexnějších pracovně právních plánů Eh, včetně takových, které budou mít závaznou povahu. Stávající praxe, pokud jde o hodnocení dopadů ex ante nebo ex post. To by také mohlo být zahrnuto do tohoto e, rozsáhlého rámce. A tím se dostáváme k druhému prvku, který se týká zapojení nestátních subjektů, to znamená občanské společnosti. Je to e, rozměr, který e, je velmi zdůrazňován i přístupem Evropské unie z dobrých důvodů. Velká pozornost se věnuje stávající praxi a odborné literatuře, která pojednává o zapojení eh, právě nestátních subjektů, a které měly rozhodující význam pro úspěch eh, vyjednávání takovýchto eh, pracovně právních ustanovení nebo dohod a akčních plánů a také v eh, přednegociační eh, fázi v rámci stanovování mandátu a eh, mechanismů řešení sporů byla přijata iniciativa ze strany nestátních subjektů. I to hrálo mm, velký význam a také v rámci monitorování technické spolupráce. Tady mám na mysli předchozí příklady kafta a tak dále. I eh, v tom mm, byly nestátní subjekty výrazně zapojeny, to znamená monitorování technické spolupráce. Eh, to je jedna velká výzva v tomto tématu a to se týká také zřizování společného poradního výboru v případě Jižní eh, Koreje. Jde o to prezentovat eh, tento široký koncept občanské společnosti, která vykazuje rozmanitou dynamiku a nelze to vyjádřit jednoznačně. Um, an additional... A další prvek, který bych chtěl zmínit, má spíše podobu otázky, do jaké míry potřebujeme eh, silnější zaměření na pozitivnější nebo pozitivní pobídky této zkušenosti v rámci mechanismu GSP, to znamená obecného systému preferencí, také například bývalé Kambodži, to znamená vazba pracovně právních ustanovení s dalšími obchodními mechanismy. Tyto pozitivní pobídky by neměly nutně být eh, umístěny v oblasti obchodu, ale mohlo by se jednat také o navýšení rozpočtu eh, rozvojové spolupráce anebo určitá podmíněnost programu rozvojové spolupráce. Tam by mohlo jít o kritérium eh, zvýšení pracovně právních standardů. Další prvek Eh, jehož bychom se v budoucím výzkumu chtěli dotknout. Byť si uvědomujeme, že máme co dočinění s mezistátními dohodami, je role soukromého sektoru. Ano, dobré příklady tady existují, pokud jde například o inteligentní monitorování stížností na pracovně právní standardy na úrovni podniků a to má zase vazbu na obchodní preference a e, také to souvisí se samoregulačními mechanismy soukromého sektoru, například podniková sociální odpovědnost. Ta obsahuje odkazy na e, tuto koncepci. Snad e, na zhrnutí a na závěr bych chtěl zdůraznit, že nyní zažíváme určitý okamžik příležitosti pro zlepšení a posílení koherentnosti mezi jednotlivými pracovně právními ustanoveními, které existují. Stávající negociační proces mezi EU, Kanadou a USA by mohl být příležitostí překlenout tyto e, různé e, tradice a samozřejmě si uvědomujeme, že máme co dočinění s dalšími protagonisty eh, v této oblasti. I to je nutno vzít v potaz. A také v oblasti investiční politiky, která nyní na evropské úrovni eh, vzniká, je nutno eh, zajistit vazby na to, co již existuje, například stávající dohody bilaterální o obchodu. Tady usilujeme o e, zesílení koherentnosti jednotlivých ekonomických e, dohod. A závěrečná reflexe se týká potenciální e, role ILO, Mezinárodní organizace práce. Tady samozřejmě Ehm, se jedná o různé role. Může to být ehm, konzultace v rámci řešení sporů, dále navazování ehm, nebo monitorování programu technické spolupráce, dále monitorování ratifikační podmíněnosti. Takže jsou tady různé možnosti a i tady je nutno usilovat o koherentnost. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám oběma za toto vynikající zahájení naší diskuze. Následovat bude zástupce OECD Catherine Gordon. Už vás vidím. Okay, thank you for coming. Um... Děkujeme vám, že jste přišla a máte slovo opět na 15 minut. Děkuji vám. Já jsem Catherine Gordon z OECD, zabývám se investicemi, jsem z odboru pro investice a je pro nás velikou ctí, že OECD zde dnes může být zastoupeno a že zde mohou promluvit ve výboru INTA Evropském parlamentu. OECD se zabývá 54 eh, různými právními prostředími, včetně prostředí Evropské unie. Hovoříme také s Evropskou komisí a vedeme tzv. kulaté stoly. Toto je podporováno prací sekretariátu, který poskytuje analytické a statistické studie. Takže jsme velice rádi, že zde můžeme eh, dnes promluvit o výsledcích našich studií. Jedná se o rozhodnutí o implementace sociálních eh, opatření v investičních dohodách. Abychom vám mohli pomoci lépe se rozhodovat, chtěla bych se věnovat nyní dvěma otázkám. Za prvé, Dohody o investicích jsou doprovázeny eh, dobrou politikou zaměřenou eh, na pracovně environmentální eh, podmínky a za druhé, jak tyto investiční dohody se zabývají environmentálními problémy a jak s tímto souvisí také provádění smluv EU. Za třetí, jak rozvíjet kvalitní interface mezi dohodami o investicích a efektivní politikou veřejnou v oblasti sociální a environmentální oblasti. K první otázce. Zda jsou kompatibilní závazky investičních eh, dohod se sociálními a environmentálními eh, klauzulemi. Stručně můžeme říct, že ano, investiční dohody o všechny, které má EU a další, poskytují základní principy, podporují celou řadu základních principů. Abych parafrázovala dokumenty EU, je to ochrana proti diskriminaci, ochrana proti vyvlastnění bez patřičné kompenzace a ochrana proti nespravedlivému a nerovnému zacházení. Všichni zde v sále můžeme věřit tomu, že toto jsou základní principy dobré veřejné zprávy, které by se měly aplikovat ve všech aktivitách veřejného sektoru, včetně pracovního, environmentálního a dalšího sektoru. Abychom posílili eh, tyto principy, eh, ráda bych ještě Eh, ráda bych ještě upozornila to, že některé z těchto principů se překrývají a také souvisejí s Univerzální deklarací lidských práv v článku 7. Eh, deklarace se stanoví, že všichni lidé mají právo bez diskriminace na rovnou ochranu eh, v rámci zákona a na ochranu proti diskriminaci. To je také to, co se objevuje v těch základních dohodách o investicích. V článku 8 deklarace se píše, že všichni mají právo na eh, efektivní nápravu při porušení jejich práv. V článku 17 se jedná o právu na majetek, na vlastnictví a na to, aby člověk nebyl eh, svévolně zbaven eh, svého majetku, tohoto vlastnictví. A zde tedy zaznívají podobné principy i v dohodách o investicích. Dobré hlavní směry eh, veřejné zprávy, například eh, MEF nebo OECD, také obsahují ochranu proti diskriminaci a věnují pozornost zachování integrity veřejných eh, postupů, ať už jsou vedeny veřejnou zprávou nebo soudním sektorem. Vracím se zpátky tedy ke své otázce číslo jedna. Problém s investičními dohodami nespočívá eh, v těch zásadních závazcích, které jsou uvedeny. Ale skutečnou výzvou je zabudovat takový politický systém, systém takových politik, aby tyto eh, závazky a principy se staly skutečností v každodenním životě lidí. A také v obchodních a podnikatelských činnostech. Takže bych eh, vás chtěla upozornit na to, abyste se zabývali na to, jak vypadají tyto investiční postupy, investiční principy aby, eh, a jak by měly plnit tuto základní výzvu, o které jsem hovořila. Druhá otázka. Jak investiční dohody se vypořádávají eh, s obavami o životní prostředí? Náš sekretariát se zabýval 17 dohodami a sledovali jsme, jak se vypořádali s otázkami životního prostředí. Zjistili jsme následující. Za prvé, obecně praxe ve všech 54 právních systémech eh, ukazuje, že mlčetí je zlato. Velk velká část těchto dohod vůbec nehovoří o životním prostředí dodnes. Ehm, tyto investiční dohody obsahují mnoho prvků ehm, běžných eh, dohod, například eh, jedna německá eh, dohoda zmiňuje životní prostředí, ale žádná francouzská, žádná britská. První, kdo Eh, kdo se to tam zmiňuje jako první v celém tom vzorku, tak je to dohoda z roku 1984 mezi eh, Singapurem a Čínou z těchto 17 set. Je zajímavé, že ta praxe dohod o volném obchodě vypadá jinak než bilaterální dohody a jejich praxe. Všechny ty tři, těch 30 eh, dohod o volném obchodu obsahuje jakýmsi způsobem zmínku o životním prostředí. Obecně vzato, politickým cílem tohoto jazyka je pokusit se vyjasnit, jak environmentální a sociální aspekty mají být integrovány do, řekněme, širší implementace eh, mezinárodních dohod, tak, aby tu byly určité reference eh, v preambuli, eh, aby zde byly odkazy na životní prostředí, na vyvlastnění, na další podružné nebo vedlejší dohody a podobně. Chtěla bych, říci, že vidíme, že Evropská unie činí obrovské úsilí v této oblasti prostřednictvím také tohoto dnešního slyšení. A stojí za zmínku to, že čím více se blížíte eh, ve své praxi eh, dohod eh, tohoto, tomuto začlenování environmentálních a sociálních aspektů, tak tím víc je budete přibližovat eh, stylu jazyka pro sofistikované dohody o volném obchodu. Takže se jaksi zbližují tato znění, takže k tomu bychom vám chtěli eh, pogratulovat. Je zapotřebí se tomu ještě hlouběji věnovat a detailně to zhodnotit. Vím, že někteří lidé zde v sále už strávili hodně eh, času věnování o, o kapitolách o, o udržitelnosti těchto dohodách. Ale já bych se ráda zmínila o tom, že integrování eh, environmentálních eh, témat eh, do textu je ještě ta jednodušší stránka věci. Ono pak je to těžší, když se to vyjednává, to je pravda, ale o tom se budeme zmínit v otázce číslo 3. Jak nalézt nebo vytvořit dobrý interface mezi tím, co se děje v investičních dohodách, včetně jejich prosazování, a efektivními skutečnými politikami eh, v oblasti sociální a environmentální, neboli v těch politických systémech. Mechanismus prosazování a vymáhání, který je v investičních dohodách, je jedinečný. A to chci opravdu zdůraznit Právo o mezinárodních dohodách eh, se eh, zabývá tedy vymáháním eh, pro investory, kteří jsou pokryty danou dohodou, aby mohli vymáhat za údajné poškození vládami poškození, co se dá obecně označit standardy. Ono se to těžko popisuje, protože v podstatě může mm, se stát nebo do toho začlenit eh, hodně věcí. Takže to jsou eh, stížnosti eh, zahraničních investorů nebo nápravy, které lze získat zejména naturálních. A ten přístup k, k nápravě neznamená, že se musíte obrátit na místní nebo vnitrostátní soud. Můžete za určitých okolností se obrátit přímo na arbitrážní soud. Tak, takže tu jsou různé orgány mezinárodního práva, eh, které nemají tento vymáhací systém. Sekretariát OECD strávil hodně času tím, když se stavil nastavit kritéria tohoto systému a přemýšlet o tom, jak by vnitrostátní systémy řešily spory mezi eh, vnitrostátní vládou a investory. A zjistili jsme, že tu jsou obrovské rozdíly. Obecně vnitrostátní systémy, teď mám na mysli eh, exekutivu, eh, obecně by právní systém vnitrostátní neposkytoval eh, plné, plnou nápravu eh, pro zneužití nebo pro takové postupy, které jsou zmíněny v investičních dohodách, protože mohou být eh, peněžní, peněžní nápravy a podobně. Nemůžete například získat za něco platbu, zatímco, po, zatímco krytý investor může získat zpátky peníze. Za druhé, Vnitrostátní systémy eh, přísně upravují otázky, eh, tyto otázky, zatímco ty mm, širší, eh, tak ty jsou méně upravovány. Pro vnitrostátní systémy jsou sice velice přísná opatření, ale je tam velice vágní, velice mm, vágní a nezbytně vágní eh, změní, které se týká eh, investic. Například eh, arbitráží. Já bych z toho chtěla dojít ke třema závěrům. Z toho vidíte, že ehm, soudce, který pracuje v arbitráži, je tady tím, kdo vede celý proces, kdo má navrh. Mé tři závěry jsou, že za prvé Evropská unie uvádí eh, a jak další eh, subjekty uvádí, že usilují o to, aby bylo vytvořeny rovné podmínky pro investory, to je jejich tedy jejich cíl, cíl Evropské unie a dalších. Ale na základě tohoto eh, přehledu, toho, jak jsou řešeny spory mezi investory a zprávou, a dalšími, tak vidíme, že stávající systém vytváří různé rozměry eh, nerovnosti. Za prvé, domácí investoři nemají přístup eh, k takovémuto systému, eh, takže to je domácí investoři versus krytí investoři. A pak to je rozdíl mezi jednotlivými dohodami nebo mezi investory, kteří nejsou kryti žádnými dohodami. A pak krytí investoři versus jiným, jiné oběti e, zneužití státní moci, kteří nemusí mít vůbec žádný přístup k nápravě. To znamená, že to jsou velice rozdílné e, možnosti. Mnoho různých subjektů e, může, může se situaci, kde má vůbec žádný přístup k nápravě. Druhý eh, závěr, který bych chtěla uvést, je úsilí Evropské unie na vyjasnění standardů, a to vyplývá z dokumentu EU, usilujete tedy o vyjasnění standardů a o rovné podmínky. A eh, v této souvislosti nepřímé vlastnění je věcí, která je velice eh, vítána. Je to široké úsilí, které je vykonáváno na úrovni mezinárodního společenství na záruku spravedlivého zacházení. Jedná se tedy o to, aby byly minimální standardy zacházení a aby zde bylo také ehm, nějakým způsobem zohledněno zvykové právo. Pak je to otázka e, řešení sporů a tím se budeme nadále zabývat a, a budeme dále tuto situaci sledovat, protože dochází k velice významnému vývoji. E, je mi ale méně jasné, kam směřuje Evropská unie ohledně vedení eh, arbitrážního procesu. A to je, zapotře- to je zapotřebí, aby se tomuto věnovali všichni zúčastnění, tedy nejen Evropská komise, ale všechny členské státy se musí zabývat tím, jak upravovat eh, tento systém eh, řešení sporů prostřednictvím arbitráže. V tom v tomto návrhu usnesení eh, výboru je i eh, zmínka o etickém kodexu pro arbitrážní soudce. Také náš dokument se zmiňuje, že něco takového by bylo zapotřebí a e, nás by velice zajímalo, jako OECD, pokud s tím souhlasí současní, zdejší účastníci, zda se můžeme nějak eh, dále informovat o těchto výsledcích. A také by nás zajímalo obecněji, jak můžeme dále podporovat velice důležitou práci evropských institucí při vytváření lepšího systému uplatňování dohod. Děkuji vám za pozornost. Ten nám Děkuji, vy jste se dotkla celé řady otázek, včetně standardů v oblasti životního prostředí, u bilaterálních obchodních dohod, ale také jste hovořila o citlivosti vztazů se Spojenými státy. Co se týče investičních smluv, jak víte, Lisabonská smlouva neobsahuje kompetenci v této oblasti pro Evropskou unii. Stalo se to před Lisabonskou smlouvou, to tak nebylo teprve. V Lisabonské smlouvě tato kompetence obsažena, ale žádné investiční dohody ještě uzavřeny nebyly od té doby. Teď se o tom jedná s Kanadou. A se Spojenými státy a s Japonskem. A také se chystáme zahájit eh, první jednání o samostatné dohodě s Čínou. Evropský parlament také přijal usnesení před zahájením jednání s Čínou o mandátu pro vyjednávání a některé z těch základních otázek jsou zmíněny v, našem, v naší zprávě, abyste o tom hovořila také. Takže ještě jednou vám děkuji, my bychom samozřejmě přivítali ehm, spolupráci s OECD, abychom mohli posílit eh, náš přístup a mohli skonkretizovat některé obecné zásady v oblasti investic, jako je rovné a spravedlivé zacházení nebo eh, bezdůvodné vyvlastnění. ale také arbitrážní mechanismy. Komise přišla s inovativními myšlenkami a v tomto parlamentu je několik politických skupin, které mají problémy s arbitráží. A proto bychom se rádi účastnili této práce a snažili si pracovat na těchto SASA mechanismech. na přednání s TIPS se Spojenými státy a také s Čínou. Tam to je samostatná obchodní smlouva. Děkuji vám ještě jednou za výběrný e, příspěvek a teď je na řadě zástupce odboru. Máme tady zástupkyni Evropského od, konfederace odborových svazů. Je tady Judith Curtin Darling, která je tady častým a vítaným hostem a my se samozřejmě těšíme na její pohled. Zejména asi budeme hovořit o těch sociálních standardech v dohodách o volném obchodu. Děkuji vám děkuji, že jste pozvali Evropskou konferenci odborových svazů, aby se Judith, to přece není žádná výjimečná věc, ty jsi zvaná pokaždé. ETUC, tedy konfederace, má hodně praktické zkušenosti, snažíme se to promítnout do práce parlamentu vzhledem k tomu, jak se vyvíjejí dohody ITIPS, ESTA a další TTA, TTI a různé další investiční dohody, naše zkušenosti nás vedly k tomu, že jsme identifikovali určité slabiny, ale i výhody tohoto procesu, takže o tom bych nechtěla hovořit. Jak bylo řečeno na začátku, tohoto slyšení. Máme tady několik příkladů té globální strategie. Jednak jsou to bilaterální dohody s Jižní Koreou. A brzy přistoupíme do další fáze, po té, co eh, budou vyhotoveny překlady. A také je to dohoda CARIFORM, to je zatím jedno, jediná dohoda, která byla v této oblasti uzavřena. Jeden z prvních závěrů v této oblasti je ten, že u každé této dohody máme poměrně rozdílnou, rozdílný rámec týkající se udržitelného rozvoje. Máme tady rozdílné institucionální struktury, různé složení. A čím se uzavírá víc dohod, tím složitější je pro odborové svazy a občanskou společnost monitorovat a dohlížet na tyto dohody. Z těch čtyř, které jsem jmenovala, je to jenom dohoda s Jižní Koreou, kde máme nějakou zásadní zkušenost, protože tato kapitola o určitém rozvoji se provádí už rok, takže se to používá jako jakýsi příklad dobré praxe v EU, ale zatím je to v podstatě jediná praxe, kterou s tím máme. A měli bychom být velmi opatrní v tom, jak s tím nakládáme protože někdy eh, se tam vyskytují určité kritické okamžiky. Takže všechny ty, to, tato ustanovení jsou v článku 13 dohody. My jsme tam zastoupeni společně s Business Europe a s nevládními organizacemi a Evropským hospodářským sociálním výborem. Jsme v EU Domestic Advisory Group, tedy jsme, je tam spousta skvělých, tak za to, že se omlouvám dopředu, my tomu říkáme DAG, potom je tam také společné <laughs> forum občanské společnosti a to se skládá z členů jak z Evropské unie, tak z té skupiny poradní v Koreji. Úkolem je monitorovat aplikaci této kapitoly a potom se mají ty poznatky předávat oficiálnímu výboru pro rozvíjitelný rozvoj. My jsme to v té době přivítali, nadále to vítáme, zahrnutí evropských sociálních partnerů a nevládních koordinací do těchto orgánů, včetně eh, Evropského hospodářského sociálního výboru. Tento výbor poskytuje nejenom sekretariat pro tuto domácí poradní skupinu, ale, ale také eh, tam vysílá své zástupce. Zatím jsme byli svědky toho, že zatímco ta evropská domácí poradní skupina funguje relativně dobře, pokud to tak mohu říci, předseda tomu zástupce ETUC, což není ten hlavní důvod, proč to funguje dobře. Ale jsme svědky velmi zásadních problémů na korejské straně, u té korejské domácí poradní skupiny. FTA trvá na tom, že ti členové by měli být nezávislí, měli by být reprezentativní a bohužel my máme velký problém s tím, že tam nejsou zahrnuti zástupci odborových svazů a dalších relevantních institucí, institucí a Nadále tam vidíme praxi, kdy jsou tam vysíláni akademičtí pracovníci a různí zástupci vládních institucí, což rozhodně není zárukou jejich nezávislosti. Příslušné domácí poradní skupiny potom poskytují své zprávy výboru pro učitelní rozvoj na její žádost nebo na, z vlastní iniciativy. Abych vám dala několik příkladů, tak to první zasedání Fora pro občanskou společnost v září v Soulu se týkalo dvou příspěvků. Týkalo se to základních práv pracujících v Koreji, tam to byly hlavně oblasti činnosti a potom zelená ekonomika a udržitelný rozvoj. Evropská strana byla velmi kritická vůči vlá, tomu, že korejská vláda odmítá plně implementovat a ratifikovat úmluvy Světové organizace práce, přestože to je závazek, který je obsažen v té kapitole o udržitelném rozvoji. A také eh, byli kritičtí k tomu, že korejská vláda není příliš vstřícná vůči Světové organizace práce. Když se podíváte na složení té korejské poradní skupiny, tak tam vidíte, že tam je velmi eh, velký vliv vlády, protože s výjimkou jedno nebo dvou členů jsou to všechno zástupci, kteří naprosto podporují postoj korejské vlády. Korejská vláda odmítla pozvat eh, eh, spolupředsedy toho fóra pro občanskou společnost. To jsou eh, další akce, které se konají v rámci tohoto fóra. A to přesto, že o to požádali úředníci Evropské unie, tedy z komise a odinut, vyslali zástupce mm, na fórum občanské společnosti ale podle evropské delegace jejich odpovědi byly velmi vyhýbavé, neodpovídaly vyznění eh, kapitoly 13 a dále neměli výhrady k tomu, že eh, tato, eh, tyto schůze nejsou příliš časté. Ta příště naplánovaná až na 2015, což znamená, že jakýkoliv dialog je velmi omezený. Což Ehm, také, myslím, neodráží nějaký skutečný závazek korejské strany. Ehm, nebyli jsme svědky nějaké eh, změny u korejské vlády ohledně této kapitoly. A to se také ukazuje na tom, že korejská vláda teď zakázala oficiální eh, odbory učitelů. Pokud chceme, aby byly správně aplikovány tyto standardy, tak by asi nedocházelo k tomu, že by nějaké nezávislé odbory byly zakázány. To eh, samozřejmě se bude probírat na tom příštím zasedání poradní skupiny Evropské unie v prosinci. Vy jste se zmiňovali o tom, že je tam iniciativa, která je vítaná, která se týká nezávislých eh, panelů expertů, kteří by měli dohlížet na to, aby se to plnilo. Ale vzhledem k tomu, že tady je úplný, úplné oddělení mezi tou kapitolou samotnou a mechanismem řešení sporu, tak tady není žádná souvislost mezi tím, co vlastně ten výbor expertů může eh, řešit a to nám přijde jako zásadní chyba eh, při vynocování těch doporučení. Ale eh, pro ETUC je také důležité zdůraznit to, co tady vyznělo z prezentace ILO, tedy že tam, kde jsou zavedeni nějací experti v rámci těchto dohod, tak by tam měli být výslovně uvedeni experti Mezinárodní organizace práce. Pokud tedy eh, můžeme vycházet z této zkušenosti, které máme s prvním rokem fungování této jediné fungující kapitoly v rozvoji v dohodách s EU, tak jsme trochu, eh, úplně řečeno, nervózní a znepokojeni tím, jaké implikace to bude mít pro ty ostatní dohody, které se teď vyjednávají. Podíváme na SITA, a dnes už bylo řečeno, že ne všechny kapitoly jsou uzavřené. Víme, že ta kapitola o pracovních podmínkách je ještě pořád otevřená, ale kanadská vláda v svém neformálním zhrnutí stavu jednání řekla, že tato kapitola bude zahrnat mechanismus řešení sporu až do výše revizního panelu, který by mohl vydávat doporučení. A zase to jejich stanovisko není ani slovo o tom, co se stane až jsou předložena nějaká doporučení. Není tam ani zmínka o vynucování, dodržování a my se obáváme, že nic takového se ani nepředpokládá. A tomu se čím dál tím častěji říká přístup EU, tak tomu aspoň říkala Evropská komise v jednom neveřejném dokumentu s tím, že by to měl být přístup, který by se teď aplikoval na všechna jednání s různými státy. A to je podle mě jedna z nejhlavnějších nebo z nejzákladnějších chyb, tedy to, že tyto kapitoly neobsahují žádné sankční mechanismy. My eh, to považujeme za naivní přístup. Můžeme uvést jeden příklad. Před dvěma týdny jsme tady měli zástupce větnamských odborů, kteří měli hovořit o dohodě s EU a ti byli šokováni s tím, že ta dohoda s EU by neobsahovala žádné sankce, protože oni teď vyjednávají se Spojenými státy o mm, partnerství e, v Tichomoří a tam se očekává, že ta kapitola o pracovních podmínkách bude mnohem přísnější a myslím, že se máme nad čím zamýšlet, pokud e, by se něco podobného objevilo také v investičních smlouvách, zejména v investiční smlouvě s Čínou. Dobré úmysly týkající se zahrnutí pracovně právní a environmentální ustanovení bez nějakých sankcí bude znamenat, že to žádné dopady mít v praxi nebude. Takže bychom chtěli, aby tě, v rámci těch současných jednání Evropská unie přijala přístup, který bude prosazovat nějakou standardní kapitolu o prosazování těchto závazků, která by potom mohla být převáděna i do dalších dohod a možná, že i do multilaterální oblasti. My tomu říkáme v angličtině belts and braces, tedy systém pojistek, který by měl zahrnovat monitorovací proces, to, že tam bude nějaký konzistentní kontinuální dialog, že tam bude poradní skupina. To všechno jsou spíše ty pobídky, ta mrkev, ale musí tam přijít také ten byč, který bude obsahovat nějaké sankce. A pracovní práva by se neměla omezovat pouze na ty kapitoly o udržitelném rozvoji, měla by být eh, v celé té dohodě. Pokud eh, tam budou standardně kapitoly ochraně investic, tak by ta kapitola, kapitola měla obsahovat také zodpovědnost investorů a výslov uvádět, že investoři musí respektovat pravidla OECD jako podmínku pro jakoukoliv ochranu, která by z takové kapitoly měla pro ně vyplývat. A v reakci na tu prezentaci z OECD bych také chtěla říci, že ETUC se staví proti eh, těmto arbitrážním panelům. Nemyslíme si, že to má co dělat v investičních dohodách Evropské unie a tam, kde jde o provádění těchto veřejných politik, tak tam by měl zůstat prostor pro to, abychom to mohli dále regulovat. Já vím, že eh, ještě mám trochu času, ale u ITC jsme připravili společné standardy pro bilaterální a multilaterální obchodní dohody, které by podle mě měly sloužit jako jakýsi, eh, jakési minimum. Tato doporučení se týkají úrovně závazků nejenom těch základních pracovně právních standardů, což jsou prakticky ty Eh, ten evropský a americký model a měli bychom také dodržovat další umluvy ILO, které se týkají aplikace a vynucování standardů ILO. Také si myslíme, že bychom měli mít lepší systém řešení sporů s mechanismem stížnosti, eh, měly to stížnosti, zprávy, které se budou projednávat a to by mělo být napojeno na normální systém řešení sporu kde by byl systém pobídek a sankcí. A dále si myslíme, že tyto kapitoly o pracovních podmínkách by měly zahrnovat také institucionální rámec pro spolupráci o právech pracovníků, aby se to mohla promítat odborná zkušenost ILO, ale aby také fungoval ten formální rámec institucí, které z těchto dohod eh, vznikají. Všechno toto, těchto 12 základních doporučení od, eh, naší konfederace je vám k dispozici. My bychom přemi přivítali, kdyby to Evropský parlament v budoucnosti aktivně podpořil. Jak jsme slyšeli, když uh, Peter Mendelssohn prezentoval plán Global Europe v roce 2006 a v tom následném sdělení komise eh, s tím, že udržitelný rozvoj je jakousi hraniční čárou eh, Evropské unie, bychom byli rádi, kdyby nedocházelo k rozmazávání této dělící hraniční čáry a byli bychom eh, velmi rádi, kdyby se s tím něco v praxi dělo. A kdyby se to dostalo do těch například bilaterálních jednání s Čínou a s dalšími státy, se kterými se vyjednávají dohody o volném obchodu. Thank you. Děkuji, Judith. Z hlediska odborového hnutí. Upřímně řečeno, k Petru Mandelsonovi musím říci, že teprve eh, po něm se nám podařilo eh, zahrnout eh, takovéto kapitoly do obchodních dohod a jakkoliv jsou nyní slabé, máme, máme je. Takže musíme být féroví vůči Petru Mandelsonovi. Ostatně byl vaším kolegou na straně pracovně právní. Dalším referentem je Business Europe, pan Karsten Daniel, kde pak jste? Máte slovo, ale dovolte, abych byl poněkud provokant, ostatní. Zdá se, že nejste velmi nadšen eh, směšováním eh, pracovně právních ustanovení a obchodu. Já se k tomu vyjádřím eh, ve svém projevu. Dobré odpoledne přeji všem a e, předně chci poděkovat e, panu e, předsedovi profesorovi Morirovi za pozvání. Je pro mě velkým potěšením být zde mezi vámi a projednat s vámi toto důležité téma. Ale než se dostanu do podrobností, chtěl bych začít obecnými úvahami, protože si myslím, že je důležité napřed nastínit ten obraz, v němž se pohybujeme a pak, jak se svět mění. Dominantní rys E, situace e, jsou vznikající mezinárodní globální hodnotové řetězce. To znamená, výrobky už nevznikají na jednom místě, ale na místech různých, se zprostředkovateli a tak dále. A to samozřejmě mění podnikatelské prostředí v mnoha zemích světa. Navíc e, máme země BRIC, Brazílie, Indie, Čína, eh, eh, Rusko a tak dále, jsou stále více konkurenceschopné a eh, mají stále větší vliv a navíc rozšiřují své domácí trhy a hledají podnikatelské příležitosti. A to samozřejmě vede také k globální konkurence, konkurenci a hospodářské soutěži, která vyvíjí silný tlak. To cítíme všichni, ať už jsme Japonsko, USA nebo EU EU. To samozřejmě vyvolává výzvy, ale některé jsou pozitivní. Otevírání se obchodu a investování a to dopomohlo mnoha zemím e, k silnému ekonomickému e, rozvoji a lidé samozřejmě z toho profitují prosperitou a zaměstností. Čína je skvělý příklad tohoto rozvoje. E, samozřejmě netvrdím, že všechno je tam dokonalé. Je tam velký počet problémů, které nutno řešit, ale já bych tvrdil, že Čína je na tom určitě ještě lépe než před 20 lety. Nicméně nové obchodní prostředí eh, eh, vyvolává otázku, jak eh, se vyrovnat s novými výzvami, například multilaterálním přístupem, jednáními v rámci VTO. Business Europe je silným partnerem a podpůrcem VTO. Musíme být také pragmatičtí, nesmíme přivírat oči před realitou. Jednání v rámci Doha jsou určitým zklamáním. Nyní probíhá řada jednání v Ženevě a dalších hlavních městech a a domníváme, doufáme, že se eh, podaří eh, eh, dohodu dosáhnout, ale je to velmi ambiciozní. Tato absence pokroku v rámci multilaterální agendy vede k rozšíření preferenčních obchodních dohod a tím se dostáváme zpět k hlavnímu tématu, jak se vyrovnat s sociálními a pracovně právními ustanoveními v obchodních dohodách. Dnes toho už zaznělo mnohé. A já bych se také chtěl s vámi podělit podělit o svůj názor. Jak se mm, vyrovnat v obchodních dohodách s rostoucími eh, ekologickými a sociálními kritérii. Hlavním cílem eh, dohody o volném obchodu je liberalizace obchodu. Musíme být opatrní, aby vlastně eh, témata eh, sociální a eh, ekonomická či environmentální eh, nepředčila nebo nezískala větší význam v rámci těchto jednání než právě samotná obchodní výměna nebo volný obchod. Je nutno ale respektovat pravidla VTO a dohody. Tyto dohody umluvy se vztahují k různým věcem, například přístup k trhu pro průmyslové produkty, služby celní tarify a tak dále. Nicméně netýkají se sociálních norem. To není odpovědnost VTO. Singapurská ministerská konference v roce 1996 se rozhodla přenechat tuto věc eh, ILO a to se dodnes nezměnilo. Pokud jde o ochranu životního prostředí, existuje asi 250 multilaterálních dohod o životním prostředí, které jsou platné do dnes, Neexistuje žádná mezinárodní organizace pro ochranu životního prostředí. Členové VTO se e, shodli, že tady e, budou dodržovat tyto multilaterální dohody o životním prostředí, ale tato jednání v tomto duchu ještě výrazně nepokročila. Znamená to, že Evropská unie by neměla řešit sociální a ekologické otázky v kontextu eh, dohod o zóně voln, o volném obchodu. Ne, je to legitimní řešit tyto otázky, a k tomu máme například kapitolu o udržitelnosti eh, v dohodě o volném obchodu, ale tyto ustanovení nesmí odporovat cílům eh, obchod, dohod o volném obchodu, to znamená liberalizaci obchodu. Tady máme řadu aspektů, které musí být eh, vzaty v potaz. Sociálně a ekologická ustanovení neslouží a nesmí sloužit cílům protekcionismu. Některé země obvinují EU, že to činí na straně eh, eh, jedné by také nemělo docházet k obchodování mezi ehm, eh, požadavky ehm, volného obchodu a na straně druhé požadavky sociálními nebo environmentálními. Partneři EU e v rámci dohod o volném obchodu musí být schopni schopny tyto dohody eh, provádět. Závazky platí pro obě strany a mají vycházet z mezinárodních úmluv, například úmluva ILO o pracovně právních eh, normách a ustanovení eh, v dohodách o volném obchodu by samozřejmě nemělo brzdit určité dobrovolné, dobrovolné iniciativy podniků. K tomu se ještě vrátím. Pokud jde o ustanovení eh, o řešení sporů, výzva, kterou spatřujeme my, spočívá v tom, že na multilaterální úrovni neexistují závazné mechanismy řešení sporů pro sociální a ekologické či environmentální ustanovení. To neexistuje ani v rámci ILO. A pokud jde o um, ustanovení o ochraně životní prostředí, neexistuje žádná eh, nadnárodní organizace tohoto druhu. Takže podle mě první krok by měl eh, být na multilaterální úrovni v těchto oblastech vytvořit závazné mechanizmy řešení sporu. Podívejme se nyní na dohodu o volném obchodu mezi EU a Koreou a příslušná ustanovení. Neexistuje tady harmonizace eh, jednotlivých eh, standardů a eh, to je ostatně podstatný bod všech dohod o volném obchodu, které vyjednává EU. A netýká se to pouze sociálních a environmentálních ustanovení, ale tato smlouva EU Korea usiluje o vysokou míru ochrany sociální a také ekologické. Obě strany se zavazují k efektivní implementaci multilaterálních dohod o životním prostředí, jejich jsou signatáři a také se zavazují, že, že dosáhnou těchto standardů. Neexistuje tady ustanovení o řešení sporů, ale um, závazky transparentnosti a tak dále vytvoření poradních skupin sestávajících z občanské společnosti a zástupců eh, Unie konzultace, informování, publicita za účelem podpory a eh, prosazování. A my, Business Europe, to podporujeme. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou je dohoda mezi partnery, kteří mají srovnatelnou úroveň ochrany. Situace je ale jiná, když se podíváme na dohodu o volném obchodu mezi EU eh, e a Indií nebo vyjednávání této dohody. Tady je silná opozice ze strany Indie, která to považuje za zasahování do své domácí politiky. Jinými slovy, eh, podkopalo by to regulační autonomii Indii. Eh, je to určitý skrytý protekcionismus, jinými slovy. EU čelí opozici ze strany některých svých obchodních partnerů, s nimiž eh, vede jednání. Také bych chtěl ještě zmínit, že samozřejmě EU se věnuje i jiným věcem e, než e, právě ustanovením sociálním a environmentálním. Spolupracuje se třetími e, zeměmi, aby tam šířila povědomí o dodržování určité úrovně standardů v těchto oblastech. To se zejména týká vyjednávání těchto dohod s Peru a Kolumbií. Business Europe také podporuje přístup komise k vyjednávání politických rámcových eh, dohod souběžně s eh, dohodami o eh, volném obchodování. Jaké, co se může poučit, čím se může poučit EU od jiných zemí? Měla by například monitorovat to, co zahrnují jiné země do těchto dohod. Aspekty ILO jsou zajímavé, ale výsledky, jak jsme slyšeli, jsou smíšené. dosud ještě neexistuje příklad toho, že přístup jiných zemí eh, se mnohem více osvědčili než přístup EU. A mm, vracím se k tomu, co jsem řekl. Nadále podporujeme eh, právě eh, ty stávající principy, transparentnost, informovanost, naming and shaming, publicita a tak dále. Otázkou je, zdali bychom měli rozšířit tato ustanovení i na sociální a environmentální otázky otázky. Tady mám eh, stejné doporučení. Je, respektive musí být jasné, co je cílem bilaterální obchodní dohody. Podpořit bilaterální investice. To znamená, nesmíme, ehm, eh, nesmíme klást překážky tomuto cíli. Vyvíjí se přístup EU správným směrem v posledních letech. Připomeňme si, že dohoda EU-Korea je první dohoda e, tohoto rozsahu, kterou EU e, sjednala. Aplikuje se pouhé, pouhé dva roky, takže myslím, že ještě předčasné to e, bilancovat, ale můžeme říci, že zahnutí environmentálních a sociálních standardů zatím nevyústilo v oslabení pozice EU jako partnera ve vyjednávání o bilaterálním obchodu, ale jak jsem zmínil, musíme se také podívat na partnera um, této dohody Korea, pro Koreu je samozřejmě, může být snažší přistoupit eh, na mm, evropské standardy. Ehm, v jiných zemích to může být eh, jinak, jako například v Indii. Takže co Business Europe doporučuje? Jak jsem řekl, naší prioritou je multilaterální přístup, ale také víme, že to pokračuje velmi pomalu. Takže eh, doporučujeme sjednávání bilaterálních dohod o eh, volném obchodu. Sociální partneři na obou stranách by měli do těch dohod být zapojeni, protože oni znají své domácí ekonomické sociální skutečnosti, můžou poskytnout eh, know-how. A závěrem eh, několik slov o roli podniků. Souhlasím, že podniky by také měly čelit své odpovědnosti a jsou zde také Eh, mnohé příklady. V mnoha případech evropské podniky investovaly do rozvojových zemí a zajistili tam zaměstnanost. Globální podniky mají také eh, etické standardy, které globálně uplatňují. Evropské podniky už do svých eh, činností zahrnují eh, celou řadu eh, sociálních i environmentálních aspektů a aplikují je doma i v zahraničí. Nicméně podniky sami problém nevyřeší. Podniky působí v právním prostředí vytvářeném státy. Ehm, to znamená, že smlouvy nebo dohody stanovují právně závazné závazky a jsou, pra, jsou to státy, které musí zajistit, aby tyto závazky byly eh, dodržovány a eh, prováděny eh, na základě dobře fungujících ehm, prováděcích mechanismů. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuse. Dovolte mi menší poznámku. Vy jste celá správně poukázala na to, že že to není žádná sociální klauzule. Ta byla už singapurskou deklarací v roce 86 ukončena. A tady tu skupině zemí předsedala Indie. Jsou to ale malé rozdíly, které se týkají bilaterálních dohod. Bilaterální obchodní dohody jsou preferenční. Tam poskytujeme preference poskytujeme preference, které nemůže poskytnout nikdo jiný. Přístup ke pětistům milionům lidí. Secondly, there is the treaty. S velkou, je to velká kupní síta. Mám, máme článek 22, článek. Eh, smlouvy o fungování Evropské unie. A máme také povinnost toho, že obchodní politika, obchodní dohody musí, musí brát v úvahu vnější zájmy EU a také tedy udržitelný rozvoj. A nyní bychom si rádi vysvedl, eh, ještě vyslechli komisi, než zahájíme diskuzi. Paní Monika Hensej. Děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost, pane předsedo Moreiro. A e, kolegové, děkuji za příležitost promluvit na tomto slyšení ohledně evropského postupu souvisejícího s investičními dohodami, dohodami o volném e, obchodu a e, také sociálním a environmentálním aspektem. Já bych chtěla poděkovat ILO za užitečnou studii a vynikající práci. Měla jsem tu čest účastnit se konference, kterou uspořádali ohledně různých přístupů, protože my se neustále snažíme zlepšovat eh, naši praxi. Já bych se chtěla věnovat třema věcem. Za prvé, chtěla bych zdůraznit klíčové prvky evropského eh, přístupu k nové generaci FTA, a udržitelné rozvoje. A taky bych chtěla hovořit o prvních eh, lekcích z implementace. Slyšeli jsme, že dosud ty zkušenosti jsou omezené, nicméně už tu máme několik málo dohod, které už jsou v platnosti. A za třetí bych ráda věnovala chvilku také řešení sporu. To mi připadá jako to eh, nejrozporuplnější téma, o něm se nezavoří. Za prvé tedy, co se týče rozvíjení politik. Jak už bylo řečeno, Ve strategii Globální Evropa z roku 2006 se již globálně zavazujeme k smlouvám o volném obchodu v nové generace, které také mají klauzule o udržitelném a sociálním rozvoji. A jsem velice ráda, že když se podíváme zpět, že jsme vyjednali v Koreji, Kolumbii, v Peru, Střední eh, Americe, Ukrajině a dalších, také v Singapuru Eh, takovéto dohody a systematicky vyjednáváme takováto opatření, ustanovení jsme jako Větnam, eh, Thajsko, Japonsko a eh, také s Kanadou, Spojenými státy. Tyto dohody nejsou určitým jednotným postupem. Pokud někdo má takovýto jednotný dokument, který je vzorem pro všechny, tak by se ráda přečetla ale ve všech těchto dohodách zdůrazňujeme souvislost mezi obchodem, pracovními podmínkami a životním prostředí, protože toto všechno podporuje udržitelný rozvoj. Pan profesor Moreira už se zmiňoval o tom, že to je také požadavkem eh, vyplývajícím z Lisabonské smlouvy. A je to velice důležitá koncepce, kterou je zapotřebí zdůrazňovat, když se hovoří o obchodních dohodách a cílech udržitelného rozvoje a opatření s tím souvisejících. Za druhé, myslím, že pravděpodobně to nejdůležitější v naší práci je, že máme závazky, eh, závazná ustanovení, jak v zákonodárství i v praxi uplatňovat všechny základní umluvy eh, ILO. To je jedinečný prvek, který najdete jen v eh, dohodách EU. Nenajdete to například v amerických nebo jiných dohodách o volném obchodu. A je to opravdu způsob, jak vytvářet zlatý standard pro právní povinnosti, právní závazky vyplývající z eh, dohod o volném obchodu je tu. Jak bych to řekla nejlépe? Mm, toto myslím, že ten základní článek eh, ve, ve strané ve vícestranných dohodách a Evropská unie podporuje eh, postupy z ILO. Eh, země, které mají své závazky v ILO a v dalších dohodách, možná někdy potřebují ještě trošičku popostrčit, aby skutečně se zabývali, aby řešili tu e, reálnou implementaci e, těchto zásad. Co se týče e, pracovního práva, ten dokument, který byl zmiňován, je uveřejněn Kanadou a je tedy veřejně dostupný a tam se jasně říká, že Kanada nyní poprvé se připravuje k tomu, aby měla závisky týkající se úmluv ILO vyjednaných dohodách eh, o volném obchodu. A to si myslím, že je velice významný krok. Ano, trvá to, než se podaří eh, eh, přemluvit, přesvědčit kanadské partnery, aby se takto zavázali k těmto Eh, dohoda. Bylo by skutečně dobrým zlatým standardem, kdyby v EU a v Kanadě eh, tyto dohody eh, měly vždy tento prvek těch principů ILO. A pak je tu ten třetí prvek, a to jsou dohody. Když se hovoří například o ochraně investic, je důležité, abychom také uchovávali vysokou ochranu pracovní síly i životního prostředí. Jak už zde bylo zmíněno, jde o to, abychom všechno harmonizovali, ale to, aby každá strana si mohla stanovit tu úroveň ochrany, kterou považují za nezbytnou. A e, toto se také probírá v těch horizontálních dohodách o volném obchodu, ale myslíme si, že to je velice důležité, aby toto všechno také zmiňovalo um, otázky pracovní síly a životního prostředí. V některé americké dohody například tato ustanovení ohledně eh, pracovní sil nemají a my bychom chtěli tedy závazná ustanovení o životním prostředí a pracovním právu. Pak tu jsou články o tom, že nebudou výjimky eh, ve, vně, ve vnitřním Eh, pracovním právu. A jde o to, aby tam byly tedy pros, eh, vymahatelné, prosaditelné eh, závazky v těchto dohodách mezinárodních. Chtěla bych zdůraznit, jak důležité je, eh, jak důležitá je úloha vlád, exekutivy, nejen občanské společnosti. Někdy eh, lidé mají eh, pocit, že ten mechanismus činnosti dává skutečnou pravomoc občanské společnosti, ale já bych ráda řekla, že občanská společnost v Evropské unii začíná Eh, hodnocením udržitelnosti při vyjednávání, pak to postupuje dál prostřednictvím mechanismů, které se týkají eh, těch eh, domácích poradenských skupin a, a dalších takovýchto mechanismů. Občanská společnost může trvale poskytovat takto input, svůj příspěvek. Dobrým, dobrým příkladem je, že například ty dohody, které se týkaly například Koreji, Koreje, eh, tam eh, při vyjednávání domácí poradenská skupina eh, hovořila o, na, o právu na kolektivní vyjednávání například, a to proto, že o to požádal vládní výbor. Oni by to mohli učinit sami, ale my jsme považovali za vhodné, aby to učinili a je zapotřebí si uvědomit, že implementace a monitorování eh, závisí na obou dvou stranách a občanská společnost má být součástí tohoto celého procesu. Co se týče nyní řešení sporu, ráda bych zdůraznila, že je sice pravda, že kapitola o udrženém rozvoji není pokryta v té eh, kapitole o řešení sporu. Ale to neznamená, že tam není žádné řešení sporu. Jsou to určitá ustanovení, které se týkají které jsou obsaženy v té kapitole o udržitém rozvoji. Jsou tu určité postupy, které jsou stanoveny, které vedou k vytvoření transparentního a nezávislého arbitražního systému. Každá strana může se jednostranně eh, obrátit na tento eh, panel expertů, a my jsme velice usilovali o to, aby eh, experti z tohoto panelu neměli jen například Ehm, zkušenosti z obchodu, ale aby pocházeli ze širšího prostředí. A je tu možnost tedy jak pro vládu, tak pro občanskou společnost, eh, aby eh, se začlenil do tohoto eh, procesu. Slyšeli jsme o tom, že se sankce nevyužívají. Máme prozatím málo důkazů o tom, jak vypadá implementace, protože Ehm, některé z těch textů jsou velmi nové, ale já doufám, že jakmile získáme více, ehm, více poznatků, více faktických informací, eh, tak budeme moci také mm, také vytvořit eh, závěry na jejich základě. Proč hovoříme o tomto řešení sporu? Za prvé, protože ustanovení o pracovní síle a životním prostředí mají kvalitativní povahu a arbitrážní mechanismus podle nás je šitý správně na míru a může toto řešit nejlépe. I e, transparentnost a kontrola ze strany veřejnosti jsou velmi důležité. Důležitým prvkem, eh, zejména ohledně rozvíjení zemí. Tam někdy se nejedná přímo o nedostatek dobré vůle, ale spíše nedostatek možností. Eh, takže eh, s určitou pomocí mohou také poskytnout lepší výsledky tyto rozvojové země. A třetím prvkem je, jak jsme se doposud poučili z našich zkušeností. Ráda bych navázala na to, co říkal kolega z ILO. Eh, jaký můžeme mít dopad eh, při vyjednávání, než vůbec podepíšeme dohodu? Eh, ta prezentace se zaměřuje více na OTA, na přístup Kanady, Spojených států nebo spíše Severní Ameriky, ale my bychom se neměli Eh, otahovat od eh, našich vlastních výsledků, od toho, čeho jsme dosali při vyjednávání ohledně umluv ILO a podobně. Mám tu několik různých příkladů, například při vyjednávání se Střední eh, Amerikou. Několik země podepsal, podepsali pozměňovací návrh pro dohodu o CITES v Gruzii při vyjednávání se podařilo vyřešit také celou řadu dalších témat. Dokonce i Kanada nedávno ratifikovala úmluvu Um, ILO o nucené práci. Takže to, že nám můžeme říci o vyjednávání eh, Evropské unie s dalšími, můžeme nepochybně říci, že tato kapitola hraje určitou úlohu. A co se stane po tom dojednání, jakmile je tedy implementována do Víme například, že hm, smlouva s Koreou nebo dohoda s Koreí, že zatím ta nejlepší, kterou máme, můžeme také poznamenat, že že se nám daří takto nastavovat silné mechanizmy občanské společnosti. Je zapotřebí ještě pravděpodobně zlepšit vyváženou reprezentaci, e, tuto kritiku chápeme, aby zástupci občanské společnosti byli lépe zastoupeni e, v orgánech našich partnerů. A to je zapotřebí zdůrazňovat ještě korejské strany. Prosím, zkraťte svůj příspěvek, e, žádá pan předseda. Takže bych ráda řekla, že jsem ocenila pozitivní prvky a bedlivě, bedlivě budeme naslouchat také kritikám. Učíme se zachodu a neustále chceme spolupracovat s občanskou společností eh, ve všech eh, fázích. Ano, eh, korejská strana nebyla příliš aktivní při vydávání z ILO. To nám občanská společnost předložila jako e, svou e, poznámku. A když se podíváte na výsledky rozhodnutí toho mezivládního e, výboru, tak je určitě posílen dialog mezi Koreí a ILO. Takže je vidět, že, že tato prohlášení mohou vést k tomu, že se posílí spolupráce a že se posílí práva pracujících. Děkuji. Nechci nyní se zabývat meritem vašeho příspěvku, ale něco opravdu eh, upoutalo mou pozornost. Připadá mi to možná silné. Vy jste hovořila eh, o tom, že eh, derogační klauze jsou, eh, jsou vy, vymahatelné. Jak jsou vymahatelné? Jsou závazné, ale jak je vymáháte? Protože za závaznost, to s vámi souhlasím, to je jedna věc, ta vytváří povinnost, ale jak jsou vymahatelné, pokud nemáte žádné sankce? Um, I think I try to Já se to pokusím vysvětlit. Pokusím se vysvětlit co eh, by se stalo, kdyby jedna strana přišla na to, že ta druhá strana porušila některé ze svých závazků a jaká opatření by mohla být přijata. Sankce si nemyslím, že je jediným způsobem, jak prosazovat, vymáhat určitý mechanismus. A eh, toto je eh, pak detailně vysvětleno v těch dohodách. Možná se mezi tím něco změnilo, když já jsem studoval právo, tak věci vypadaly jinak. Zahájíme tedy diskuzi po mafie, prosím. Thanks a lot, um, and thanks to all... Děkuji, děkuji všem, kteří tady vystoupili. Jedna z věcí, která z toho vychází poměrně jasně, je to, že naše obavy eh, se potvrzují v tom, že tady existují velké nerovnosti mezi investory na jedné straně, kteří jsou schopni vynocovat si svoje práva a těmi, kteří čelí neustále se zmenšujícím se nebo snižujícím se úrovni práv v oblasti životního prostředí nebo pracovního trhu. Víme, že na jedné straně máme velké korporace, které mohou státy pohonat přes rozhodčí soud, mohou vysoudit stovky milionů euro za nějakou formu nepřímého vyvlastnění, což je velmi obecný pojem, který vlastně může znamenat také podkopání těch obecných environmentálních a sociálních standardů vůbec nelze srovnávat to, čeho se mohou domoci soukromé strany, které byly dotčeny těmito právy, odbory například, vůbec nemůžou zažádat nějaký, eh, zažalovat nějaký stát u eh, smírčího soudu. <clears throat> Takže tady je určitě propast mezi tím, jak ta práva jsou respektována. <clears throat> A to je tedy rozpor, eh, který se byl také příspěvku Judith. <clears throat> Sice, že můžeme říct, že Lisabonská smlouva obsahuje to, že tyto věci musí být součástí těch, těch mandátů a jednání a tak dále, což znamená, že <clears throat> jsou tam potom ta slova, ale pořád existuje velká propast mezi slovy a realitou, mezi tím, jak ta slova jsou promítána do praxe. Ukože také příklad Jižní Koreje. A mě by zajímalo, kdyby nám Světová organizace práce mohla říct, jestli jsou tady některé ideální scénáře, jestli ty sankce nebyly, eh, jestli pokud ty sankce ještě pořád nebyly někde uplatněny, tak jestli někde vůbec existují. Což říkal také pan předseda, že tady máme nedostatek skutečné vymahatelnosti. A potom máme ještě otázku k zodpovědnosti investorů. Carson's Business Europe říká, že není rolí podniků rozhodovat o pracovní legislativě nebo environmentální legislativě, že to je úloha státu a podniky potom ty věci mají dodržovat. To je určitě tak správné, ale je v tom určitá ironie. A sice ta, že role Business Europe je lobovat za eh, co nejminimálnější legislativu, takže to eh, určitě neznamená, že by to byla úplně neutrální Eh, strana. Ale z toho, co říkala Judith, a s čím já souhlasím, je to, že eh, by tady měly být i, i ustanovení odpovědnosti investorů. Zvažuje se to vůbec, že by například investor musel dodržet všechno, co je uvedeno v té kapitole o užitelném rozvoji, jako pokud by to neudělal, tak by byl Eh, za to zodpovědný, musel by za to ručit a mohly by na něj být uvaleny různé sankce. Další je Skakela z Greens. Zelení tedy. Děkuji všem expertům, kteří vystoupili v této debatě. Je to velmi zajímavá debata, velmi aktuální. Této standardy jsou důležité, pokud chceme, aby mezinárodní obchod přispěl k zvyšování těchto standardů. A máme to také za úkol díky Lisabonské smlouvě, jak říká pan předseda. Pokud máme tyto kapitoly v rozvoji, v těchto dohodách, tak vystává problém s tím, že pokud nemáme nějaký způsob, jak to vymáhat, a jak požadovat po těch státech, aby to dodrželi. Tak to prostě závazné není. Skakar, je tady rozdíl mezi dvěma pojmy a to je závaznost a vymahatelnost. Můžete mít závazná pravidla bez toho, aby byla vymahatelná. Tak, tak to prosím respektujte. Určité věci jsou závazné, nemusí být vymahatelné. Já jsem chtěl říct, že to je povinné, a nemůžete udělat nic s tím, aby to ten partner dodržel. Takže k čemu to je, že něco je závazné, když tím nemůžete eh, se nějak vynutit to dodržování. A mě jedno, jestli je to eh, právní argument, mě jde spíše o politickou stránku věci. Jinak to nedává smysl. Možná, že naši experti by se k tomu mohli vyjádřit. A potom by mě zajímalo, co si myslíte o té dohodě s Koreou. Ještě pořád neuplynula dlouhá doba, ale určitě to stojí za zvážení, jestli tady došlo k nějakému pokroku v oblasti těchto standardů. Potom bych chtěla poprosit experty z Mezinárodní organizace práce, aby se vyjádřili k tomu, jestli ty ratifikační nástroje, jako má i Spojené státy, by mohly být efektivnější než ten přístup komise. A také mě zamyslela, jestli komise vůbec zvážila něco takového. A dále mám otázku na Business Europe. Kdybyste mohla být stručnější, pokud říkáte, že podniky musí dodržovat zákony, tak tím chcete říci, že zákony jsou, by měly být závazné? Musíme eh, dát slovo našim řečníkům, takže prosím, buďte co nejstručnější. Nebojte se, já budu velmi stručný. Mám podobné otázky jako ty, které už tady eh, zazněly. Mám tady jednu dotečnou. Když se podíváte na případ Chevron proti Ekvádoru eh, a když to budeme eh, vyjednávat tu dohodu s Ekvádorem, tak se musíte podívat, co stojí za tím, že taková velká společnost může požadovat peněžní náhradu. A a může vlastně ovlivnit ekonomiku celé země. A na letišti v Bruselu je reklama v tom smyslu, že Chevron chrání naši zemi a naši vodu. Což znamená, že to je ve vlastnictví Chevronu. Všechno to znamená, že jde o politickou realitu. Takže jaké ty standardy jsou? Mě zajímalo, co se o tom experti myslí. Jak máme představu k této šedé zóně v těch dohodách, tedy práva těch, kteří jsou dotčeny ekonomickou výkonností takových společností. Andrej Weber. Děkuji. Děkuji našim eh, expertům. Je to velmi užitečná debata. Já z toho mám pocit, že jsou tady velmi eh, velké rozdíly mezi efektivní eh, mocí eh, mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní eh, organizace pro obchod a relativní slabost jiných organizací, jako je Organizace práce, UNESCO, která má na starosti kulturu a další podobné věci. Světová obchodní organizace má k dispozici závazné mechanismy nebo vynucovací mechanismy máme tady Mezinárodní organizaci pro urovnávání sporu, který eh, zasáhne, pokud dojde k nějakým sporům mezi státy a může uvalit skutečné eh, velmi eh, závažné pokuty. Mohl bych citovat několik případů, příkladů. Takže že v oblasti mezinárodního práva existují opravdu flagrantní rozdíly. Mezinárodní obchodní organizace si může vynutit dodržování svých pravidel a e, vynutit si to sankcemi, ale všechny ostatní mezinárodní organizace nic takového v podstatě nemají a něčeho takového dosáhnout nemohou. Mohou například na něco poukazovat, e, mohou někoho kritizovat nebo jít příkladem, co říkal, což také říkal náš kolega z Business Europe je to jakýsi ten evropský mýtus o tom, že jdeme příkladem a že tím zapůsobíme na dobrou víru a ochotu a štědrost různých stran, ale víme, ve skutečnosti to nefunguje. Takže to, s čím tady zápasíme, co se snažíme změnit tím postupným eh, postupem je nastavit ten systém trochu jinak, ale v podstatě mimo rámec OSN se nám to nemůže podařit. Znamená to, že se to obchodní organizace by musela rozhodovat i v otázkách eh, environmentálních a sociálních standardů, ale to není její role. Takže mě velmi se dotýká ta, ta nerovnováha v těch bratrálních eh, obchodních dohodách. A tady se týká například eh, Eh, těch dohod z Kolumbie a z Peru. Eh, tam byla vytvořena eh, komise poslanců, kteří by měli dohlížet na dodržování těchto norem. Uvidíme, jestli to bude fungovat, ale nad rámec těch bilaterálních vztahů vyvstává otázka, a na této úrovni bychom to také měli řešit. Já budu velmi stručný, mám tři krátké body. Já jsem se chtěl, chtěl říci, že až uzavřeme dohodu s Kanadou, tak v podstatě nebude mít žádný efektivní mechanismus, jak eh, dohlídnout, dohlednout na to, aby to Kanada dodržovala, ale teď už snad Kanada ustoupila, takže žádný efektivní mechanismus nemáme. A přitom Kanada nás mohla zažalovat u Světové obchodní organizace ohledně eh, tuleňů. Takže máme bilaterální dohodu, která nám dává slabší moc, ale dává preferenční přístup eh, na náš trh, o kterém tady bařit předtím. Takže eh, mi to přijde jako anomálie. Mám dvě otázky. <clears throat> Jedna je možná na vás, pane předsedo, protože vy možná se v tom vyznáte lépe než kdokoliv z nás. Máte pravdu v tom, že rozlišujete mezi závazností a vymahatelností. A dohody obchodu možná nemusí být nutně vynutěné jedním z těch partnerů, stávají se také e, součástí toho soft law e, v dané zemi, což znamená, že to nevládní organizace, sociální partneři nebo podniky mohou využívat k tomu, aby dosáhli eh, dodržování těchto pravidel. A druhá otázka, možná eh, eh, přímo na komisi. Já mám velké obavy z toho, jakým způsobem jsme začali zavádění těch poradních skupin a že to teď aplikujeme i v dalších jednáních, že se to neustále oslabuje, například se oslabuje role odborů, eh, občanské společnosti. Kdo si myslí, že bude v budoucnosti monitorovat dodržování těchto dohod, pokud oslabíme tyto monitorovací orgány v dohodách o volném obchodu? Děkuji vám. A teď eh, jsou na řadě naši řečníci, bohužel nemám moc času, ale eh, samozřejmě, že jim musíme dát ještě slovo, aby odpověděli tyto dotaz, otázky. Dovolte mi ale ještě předtím dvě poznámky. Abychom byli úplně féroví, neměli bychom zapomínat na ustanovení o lidských právech, protože jde o oba aspekty této věci. Jsou to ustanovení o pracovních právech, ale také o lidských právech. Jsou to Eh, velmi přísná ustanovení, protože vytvářejí závazky a jsou vynutitelné. Tyto, tato ustanovení o lidských právech také zahrnují pracovní práva, protože to patří mezi základní lidská práva. A tato ustanovení eh, v Evropské unii pokrývají z definice i eh, tato práva. Nejsou to tedy jenom ta úplně minimální pracovní práva, která zavádí Mezinárodní organizace práce, ale ta lidská práva nebo kauza o lidských právech jdou ještě dále, než, ta, než jsou ty základní normy. Takže měli bychom být féroví vůči tomu evropského systému a měli bychom na tento aspekt zapomínat. A to, že i to vymátelné je. Protože pokud dojde k hlubokému systematickému porušování těchto ustanovení, včetně tedy těch pracovních práv. tak může dojít k přerušení nebo úplnému zrušení takové dohody. A za druhé, nesouhlasím s hodnocením, které je v jedné studii ILO, s tím, že e, tyto standardy představují soft law. Podle mě to není soft law, protože se, tím vznikají závazky. A možná, že to není úplně vynutitelné, ale souhlasí s komisí v tom, že máme mechanismus řešení sporu. Máme tady panel expertů, kteří mají posoudit situaci a vynést nějaké eh, rozhodnutí. Ale ten problém v tom je, že to eh, jejich rozhodnutí není vynutitelný rozsudek, ale je to čistě doporučení. A ostatní strany potom na to musí zareagovat nějakým akčním plánem. A teď tedy jsou na řadě naši experti. Půjdeme ve stejném pořadí jako na začátku. Čtyři minuty, první řečník. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za velmi zajímavé otázky. Já se pokusím to zodpovědět v tom pořadí, v jakém eh, byly proneseny, včetně toho, co říká pan předseda. Nejprve tedy k tomu, jestli tady máme nějaké ideální scénáře. by tedy někým jiným byly uzavřeny nějaké ideální dohody o volném obchodu. Ano, těch je spousta, jich asi 24. Některé uzavřely Spojené státy, některé Kanada. Také pokrývají eh, Peru, Kolumbii, Jižní Koreu. Všechny tyto státy uzavřely dohody o volném obchodu, s, které obsahují tyto pracovně právní eh, závazky, včetně sankčních mechanismů a mechanismů pro řešení sporů v případě porušování těchto práv. Takže to existuje a možná, že by bylo také dobře pořádnět na to, že existuje minimálně jedna evropská dohoda, která umožňuje uvalit eh, obchodní sankce, to je ta dohoda Cariforum. Cariform. tam je závazný mechanismus řešení sporů. Obchodní sankce jsou vyloučeny, ale v zásadě je tam otevřená možnost nějakých jiných opatření. To jsou tedy ta, ty obecné. A možná, že jsem měl uvést eh, autora, který na to upozornil, že v investiční smlouvě dohody CARIFORM existuje ustanovení, které zavazuje státy, aby investoři dodržovali eh, základní práva pracovníků a to zahrnuje také eh, nějaký vymáhací mechanismus a také to umožňuje obchodní sankce, takže je to ustanovení, které umožňuje něco podobného. Nicméně to už se potom neaplikovalo na jiné dohody, které EU uzavřela. A ještě rychle k otázce efektivnosti sankcí u těchto sporů. Tady bych mohl odkázat na Guatemalu v kontextu eh, dohody se Střední Amerikou, To je zajímavé, protože ty dopady, které tady vidíme, a podílejí se na tom odbory, že by nedošlo ke změnám, kdyby tady neexistovala aspoň hrozba nějakých sankcí. Přestože ty sankce ještě aplikovány nebyly, tak už samotná hrozba sankcí je velmi důležitá v tomto konkrétním případě. Takže někdy dochází k nápravě Guatemala. Co týká tého období před ratifikací, naše studie ukazuje, že tato dimenze, a tady máme pouze zkušenosti se Spojenými státy, je klíčová. Znamená to, že české státy mění ty e, příslušné aspekty ještě předtím, než ta dohra je uzavřena. A to si myslím, že by stálo za to zvážit, až ta jednání budou postupovat a možná, že by to mohlo být institucionalizováno. A jestli ještě můžu, tak bych chtěl Čtyři minuty uplynuly. Já to velmi rychle ukončím. šlo tady o tu diskusi závaznost versus vymahatelnost. I v Mezinárodní organizaci práce existuje závazný mechanismus řešení sporů, to je v článku 37 té dohody. A to je všechno. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Ne Děkuji vám mnohokrát a dalším nebo další bude Katrin Gordon. Velmi rychle Odpovím na otázku Ekvador versus Chevron. Ano, to zákulisí tohoto eh, eh, eh, sporu je velmi pochmurné. Jednalo se o jeden projekt v Ekvádoru a místní tam usilovali o e, odškodnění nebo e, náhradu za e, dlouhodobé škody. Jedna z mála věcí, která je jasná v tomto sporu, je, že se jedná o téměř dokonalý příklad, jak tyto spory mezi investorem a státem zasahují dobře nebo špatně do místního justičního systému a vyvolávají značné napětí. To je něco, o čem všichni musíme velmi Eh, důkladně přemýšlet. Eh, myslím, že to není eh, problém výhradně pro Ekvador a Chevron, ale obecně. Děkuji vám. Judit má slovo. Děkuji vám. V podstatě nebyly žádné přímo na mě mířené otázky, ale několik poznámok, poznámek. Hlavní test pro přístup Evropské unie a nemyslím, že ani EU, ani USA, ani Kanada mají eh, nejlepší praxi, dokonalou nejlepší praxi. to v tomto světě dokonalost není. Já se ale snažím eh, nalézt ty důležité prvky. Je důležité se o to snažit. Myslím, že prvním testem korejské kapitoly o udržitelném eh, rozvoji eh, eh, bude právě to, jak eh, partneři eh, dohody o volném obchodu naloží ze skutečností, že korejská strana z té eh, dohody se snažila vyškrtnout ustanovení o svobody združování. Dále jste zmínil doložku o lidských právech v případě dohody s Kolumbia Peru. Je to něco velmi obtížného, protože na to nemáme skutečně žádné páky, eh, abychom pozastavili obchodní vztahy v důsledku porušení doložky o lidských právech. Tam je ten práh nastavený velmi vysoko. Když se podíváte no, na USA, tak eh, přednedávnem eh, US Kong, americký kongres si vys vyslechl eh, zprávu o obchodě s Kolumbií a tam vlastně ten eh, plán o pracovně právních sporech eh, zcela pozastavil ehm, vztahy. Takže je důležité zaměřit se na země se specifickými problémy, Guatemala, Peru a tak dále a snažit se koordinovat ehm, podobné dohody o volném obchodu. Máme v parlamentu také obdobnou dohodu s Peru a Kolumbií. Kongres americký má zase e, své smlouvy, ale situace v Kolumbii se nelepší a musíme zajistit, e, aby měl náš přístup vůbec nějakou věrohodnost. Musíme zajistit, aby docházelo k monitorování a implementování a aby ty příslušné orgány byly údernější a aby skutečně šlo o společnou snahu o dosažení větší účinnosti. Eh, můžeme tady vést akademické debaty o tom, zdali je něco závazné nebo i eh, vymahatelné a tak dále. Faktem je, že já tady zastupuji eh, osoby, které chtějí, aby jejich základní lidská práva byla uplatňována a to bychom měli zajistit my. Děkuji. Judith, pokud jde o, hrozba, o hrozbu sankcí, Ehm, tak v rámci závaznosti je hrozba sankcemi stejně významná jako sankce samotné. Děkuji a nyní Business Europe, Carsten Dunlop. Děkuji dvě otázky. Za prvé, ehm, řešení sporu investor-stát my eh, podporujeme zahnutí této doložky do dohod o eh, volném obchodu. Eh, pouze chci vyjasnit, že tady se hovoří o kompenzacích, jestliže jeden z obchodních partnerů neplní závazky vyplývající z bilaterálních investičních dohod, včetně vyvlastnění. K tomu jsou dobré důvody, včetně situaci, kdy investor eh, eh, nechce jít eh, k soudu druhé strany a tak dále anebo jemu přístup k místním soudům investorem zamezen. Takže nejde o mm, spochybňování nebo oslabování regionální autonomie obchodního partnera. To je jasné a musí být jasné, že to není cílem. Druhá věc velmi stručně. Zdá CSA mají být závazné? Ne, my bychom to nezahrnovali. Do dohod o volném obchodu navrhujeme, aby to zůstalo dobrovolné, eh, protože pokud se to stane závazné, tak musíme eh, znát, jaké budou důsledky pro podniky. Jestliže obchodní je-li obchodní partner například schopen to provádět, je-li to zákon. Proto si myslíme, že ten dobrovolný přístup je lepší a také si musíme uvědomit, že řada malých a středně velkých podniků chce působit eh, mezinárodně a, a musí to být pro ně možné, aby toto mohli uplatňovat. Děkuji. Komise, mohla, mohl bych vás podrobit testu konzistentnosti? Můžete se o to pokusit, pane předsedo. V GSP uplatňujeme stejné pracovně právní standardy a závazky, ale jsou vymahatelné. Proč neplatí tato vymahatelnost v případě bilaterálních obchodních dohod? Jsou-li ty standardy stejné. Dovolte, abych obrátil vaši pozornost na toto. Jestliže země profituje z toho, že má unilaterální obchodní preference, ale porušuje své závazky o pracovně právních standardů, má být podrobena sankcím. Ale jestliže se rozhodne pro dohodu o volném obchodu, bude osvobozena o těchto sankcích. Je to dostatečné pro komisi, aby eh, jste přesvědčili ty země, aby nahradila, aby nahradili stávající bilaterální dohody dohodami o volném obchodu? Já to ještě udělám. Děkuji, pane profesore Moreiro. Já se pokusím odpovědět na několik předchozích otázek, než se pustím do této velmi obtížné. Pokud jde o urovnávání sporu mezi investorem a státem, o tom se v tomto výboru vedla již podrobná jednání. Já nechci zacházet do podrobností, ale samozřejmě kapitola o udržitelném rozvoji je um, horizontální, která se týká všech ostatních kapitol, včetně té o investicích a um, řešení sporů mezi investorem a státem, i když tam specificky specificky není zmíněno pracovně právní ustanovení, tak se nevylučují a jsou brány v potaz. Pokud jde o podnikovou sociální odpovědnost, myslím, že si musíme uvědomit, o čem hovoříme. Naše chápání CSR, to znamená, že eh, jste Eh, odpovědnou eh, společností pouze tehdy, když eh, uznáváte a respektujete mezinárodní právo. To je věc povinná. Co je nepovinné, je, že podniky mohou případně si stanovovat ještě náročnější závazky a proto máme i tolik procesů v rámci OSD e CD, kde se snažíme vyvíjet vodítka pro nadnárodní podniky o zvýšeném úsilí o určité dobrovolné přijímání um, norem vyšší úrovně. CSR je něco, čemu se čím dál tím více věnujeme i v našich dohodách. A když si pročítáte singapurskou dohodu, tak zjistíte, že tam je specifické ustanovení o podnikové sociální odpovědnosti. To se v takové míře nevyskutuje zase v dohodě s Koreou. Předseda přerušuje, jim, promiňte, musím, musím vás eh, vyzvat ke stručnosti, protože nechci být obviněn eh, z toho, že vám poskytuji zvláštní preference. Pokud jde o občanskou společnost, tak eh, bych chtěla říci, že v poslední době se tato zintenzivňuje. Nyní hovoříme o otevřenou společnou občanskou společnost. Je to fórum které je otevřeno všem občanským společnostem. Tam se řeší to, co jsme již tady probírali, je-li to omezeno dvěma domácím poradním skupinám, tak otázka, kdo eh, se z partnerů toho zúčastní, může být nadnesena a Ehm, tam samozřejmě musíme dodržovat tu povahu otevřenosti eh, občanské společnosti. Děkuji eh, panu profesoru eh, Moreirovi za otevřenost, pokud jde o jazyk té zprávy považovat evropský přístup za promoční, to skutečně mu neučinilo zadost, protože tady existuje ještě více závazných nebo promočních závazků. Pokud jde o komentář ze strany ETUK o potřebě lépe spolupracovat s ostatními rozvojovými zeměmi a USA ve třetích zemích. Ano, tady souhlasím, je to velká příležitost zejména v souvislosti s TTIP, ale i bez ohledu na to musíme zvýšit úsilí o um, spolupráci se třetími zeměmi při zvyšování pracovně právních eh, norem. Bangladeš eh, byl dobrým příkladem. A v neposlední řadě k obecnému systému preferencí. Myslím, že je rozdíl mezi nástrojem, který je rozvojovým nástrojem a poskytuje zvláštní pobídky preferencím zemí, když dodržují eh, ekologické a eh, pracovně právní práva. To znamená, že jim poskytujete určité zacházení, které můžete zase zrušit. To odpovídá sankcím v recipročních dohodách. To jsou věci eh, různé povahy a nelze je srovnávat, ale vím, že obecný systém preferencí ještě bude předmětem diskusy, takže více otázek asi později. Děkuji. Ano, děkuji. Nelze to srovnávat, i když se to vztahuje na stejnou zemi a od nynějška eh, si můžou volit eh, jedno nebo druhé. Od unilaterálních preferencí se mohou posunout k bilaterálním, aniž by byly Evropskou unii podrobeny sankcím ale souhlasím s vámi, že ta eh, kvalifikace ze strany ILO není zcela korektní. S tím souhlasím. Binding. Jsou tu závazné povinnosti v evropském systému a ILO tomu této kvalifikaci nevzdává, eh, neposkytuje postačnou mm, vážnost. Toto byla vynikající diskuze, chci vám za ní poděkovat a Hovořili jsme o celé eh, řadě různých eh, různých obav, eh, kterými se budeme zabývat, budou našimi prioritami. Naším dalším bodem je zasedání za zavřenými dveřmi, proto bych vás všechny chtěl požádat, abyste opustili sál, pokud nemáte oprávnění setrvat do té části vedené in kamera za zavřenými dveřmi.